Dobrý den, kolegové. Začneme. Máme krátké zasedání výboru, jak jste viděli na pořadu jednání. Můžeme pořad jednání schválit, pokud nemáme žádné připomínky, tak jen řeknu, že je to webstreamováno. A také vás vyzývám k tomu, abyste si přečetli nové číslo našeho zpravodaje. Ráda bych vás také požádala o schválení zápisu ze zasedání z 25. září. Máte do konce tohoto zasedání čas na to, abyste předložili své připomínky, jinak bude tento zápis schválen. A tím se dostáváme okamžitě ke kalendáři, to je bod číslo čtyři o tom hlasovat nebudeme. Předpokládám, že všichni jste to viděli, žádné poznámky, můžeme to takto přijmout. Ano, děkuji. A teď hlasování. Máme tři elektronická hlasování. Jsou to mandáty, bod 5, to je rozhodnutí o zahájení jednání o vytvoření programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropské statistice. To je podle pravidla 72 jednacího řádu. Some procedural. Nějaké technické otázky. Hlasovat bychom měli podle pořadu jednání až v 9.15, takže mě radí, abychom počkali do 9.15, aby lidé, kteří tady ještě nejsou, mohli hlasovat, protože jsme ty první body probrali příliš rychle. Takže počkáme do 9.15. Omlouvám se.

Prosím vás, kolegové, my jsme čekali na ty z vás, kteří přišli na hlasování v 9.15, takže teď jsme u bodu 5 na našem pořadu jednání a já jsem právě chtěla říci, o čem budeme hlasovat a možná bych požádala pana Benifeje, tedy nevím, jestli tady je, je tady. Můžete nám říci pár slov ohledně toho, o čem budeme hlasovat, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Program pro jednotný trh pro roky 2021 in corso può svolgere un ruolo fondamentale nella governance del Víceletý finanční rámec je velice důležitý pro správě vnitřního trhu a pro podpoře malých a velkých podniků, také pro ochranu spotřebitelů a dohled na trhem v oblasti bezpečnosti potravin. Ten výchozí bod je dobrý a text schválený Evropským parlamentem v únoru pod vedením kolegy Dantyho činí tento program ještě ambicioznějším, pokud jde o zdroje. Tím se zdvojnásobuje podpora malých a středních podniků, 3 miliardy eur jsou zahrnuty také mikropodniky a klade se důraz na udržitelnost. Specifický cíl pro bezpečnost produktu a dohled nad trhem. Týká se to i produktů, které se prodávají online. Posiluje se také ochrana spotřebitelů, především těch nejzranitelnějších před výzvami, které souvisí třeba s novými technologiemi. Je třeba se zaměřovat více na udržitelnou spotřebu, zvažovat dopad na životní prostředí. Je tedy pro mě ctí pokračovat v této důležité práci v tomto novém funkčním období. A žádám kolegy o podporu, abychom mohli co nejrychleji zahájit jednání s radou a hájit stanovisko parlamentu. Byli bychom rádi, kdyby program dostal potřebné zdroje k tomu, aby mohl správně fungovat, protože si myslím, že to bude rozhodující krok k podpoře našeho vnitřního trhu v příštích letech. Já jsem vám k dispozici pro jakékoliv informace, budu se starat, abych vám poskytnul všechny aktuální informace. Děkuji všem stítovým zpravodajům a děkuji také všem členům jiných výborů, kteří jsou přidruženi. Pokud tento výbor dnes potvrdí mandát, tak už na příštím plenárním zasedání bude toto jednání zahájeno. Děkuji. Děkuji. Takže nyní můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. I'll wait for Mr. Manders. Yes, <laughs> the vote is closed. Končím hlasování? Ne, ještě ne. Jeden člen EPP navíc. Končíme hlasování, takže 37 pro, 4 proti a jeden se zdržel. Děkuji. A teď jsme se dostali k bodu číslo 6, to je vytvoření celního programu pro spolupráci v oblasti cel, to je další bod. A nyní má slovo paní Grapíny. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Um, dá, ro- Budu stručná. Grupurilor politice. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor. Veškeré politické skupiny měli velice dobré vyjednávání, dobře jsme vyjednali naše kompromisy, ta zpráva je velice důležitá, jsme o ní měli rozpravu a také jsme měli možnost vysvětlit, do jaké míry tento program CLO je důležitý proto, aby eh, vnitřní trh dobře fungoval. Chtěla bych poděkovat sekretariátu, ten obedl vynikající práci v rámci všech vyjednávání. Děkuji také mnohokrát koordinátorům za politické skupiny. Myslím si, že jsme dosáhli vynikajícího kompromisu a téměř veškeré politické skupiny ho podpořili, takže já si myslím, že tak to bude interinstitucionální vyjednávání jednodušší. Máme tam určité červené linie, o kterých asi ještě se bude jednat, ale já si myslím, že máme šanci na úspěch. Nebylo by vhodné, aby tento program byl ještě dále oddalován, neboť by to mělo dopady na vnitřní trh a jeho dobré fungování. Ještě jednou všem děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 42 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. A konečně bod číslo 7 na pořadu jednání, další mandát k jednání vytvoření nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontrolu v rámci integrovaného řízení hranic. Pan Pospíšil. Já chci také podpořit eh, tuto zprávu souvisí s materiálem se zprávou paní grapini je velmi důležitá pro posílení vnitřního trhu a pro eh, pokud možno sjednocení pravidel na vnější hranici jednotného trhu a posílení celní unie. Eh, finanční podpora zde byla velmi debatována v předchozím volebním období všechny politické frakce se shodly na tomto materiálu a já vás prosím o podporu tohoto materiálu tak abychom pokročili do dalšího stadia vyjednávání. děkuji. Thank you very much. So here is... Děkuji. Takže i zde přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Zase jeden navíc za EPP. Děkuji, končím hlasování. 41 pro, 1 proti a nikdo se nezdržel. Tím jsme uzavřeli hlasovací část. Děkuji. A tím vlastně jsme ukončili i zasedání výboru. Mám zde ještě bod různé. Nikdo do toho bodu nic nemá a příští zasedání budeme teď okamžitě pokračovat zasedání koordinátorů ve stejné místnosti. Děkuji.